Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Prosím, posaďte se. No jako Takže vidíme, že tady provozujete navazování vztahů mezi poslanci, ale myslím si, že bychom měli zahájit naše dnešní dopolední zasedání. Dovolte mi abych velice srdečně přivítal všechny přítomné, zejména Karmenu Eleano Mihalčesku, místo předsedkyni poslanecké sněmovny Romonska, naší velkou přítelkyni a země, která předsedá Evropské unii. Náš program se poněkud změní, protože pan Eugen Orlando Teodoroviči, eh, ministra financí a předsedu Ekofinu postrádáme dnes, ale přesto bychom se rádi dnes dopoledne zaměřili na téma konvergence, stabilizace a soudržnosti v Evropské měnové unie. Jakou roli hraje víceletý finanční rámec MFF? To je pro nás zcela zásadní otázka, o které se bude rozhodovat v tomto roce. Tato záležitost eurozóny zůstává jednou z našich priorit a z našich mandátů. Parlament v lednu v roce 2019 na plenárním zasedání schválil svůj postoj k novému programu EU pro podporu investic a přístupu k financování od roku 2021 do roku 2027. E, cíl parlamentu je zlepšit návrh komise pro e, překonání signifikantních rozdílů v sociálních strukturách a dává naprosto jasné cíle pro dosažení cílů proti změně klimatu a zároveň zlepšení sociální soudržnosti. Paralelně výbory Ekon a výbor pro rozpočet zahájili práci na návrhu strukturální reformy eh, v rámci strukturálních programů a také o stabilizační funkci měnového fondu a to budeme schvalovat v březnu. To jsou dva legislativní návrhy, které jsou vlastně takovým zárodkem rozpočtu pro eurozónu. Ehm, zatím došlo pouze k velice pomalému pokroku na radě, zatímco parlament už připravuje takovou eh, zprávu v mezidobí pro vytvoření měnového fondu na základě výsledků eh, stabilizačního mechanismu eurozóny. My vysíláme signály radě, eh, jak si uvědomujeme nezbytnost prohloubit měnovou a, eh, měnovou a hospodářskou unii. A to by měli dobře pochopit i poslanci národních parlamentů a my se těšíme, že i vy nám vysvětlíte svůj postoj k této otázce a že na tom budeme moci spolupracovat. Naše diskuse je tak trochu pod časovou tísní, protože jsme začali se spožděním. Takže eh, teď pravidla, jak budeme postupovat na našem zasedání. Já bych nejprve mm, vás seznámil s tím, jak budete postupovat, když se budete chtít vzít slovo. Za prvé, jako vždy, eh, učiníme eh, vše, co je v našich silách, aby se mohli vyjádřit aby se mohlo vyjádřit co možná nejvíce účastníků za vědomí toho, že máme omezený čas. Vzhledem k tomu, že tady máme velký počet účastníků, tak prosím pěkně, mm, berte na vědomí, že pravděpodobně nebude možno udělit slovo úplně každému. A proto bychom vás rádi požádali, abyste laskavě omezili svou řečnickou dobu na dvě až tři minuty. Normálním pravidlem tady v našem parlamentu je, že my bychom měli hovořit ne kratší dobu než jednu minutu a ne delší dobu než čtyři minuty, takže prosím pěkně přizpůsobte se tomu. V závislosti na tom, jak se naše diskuse bude rozvíjet, můžeme ještě dále omezit tuto řečnickou dobu. Na eh, vašich lavicích najdete eh, kartičky eh, a tam můžete indikovat, že byste si přáli slovo. Takže signalizujte to eh, těm pánům, kteří stojí uprostřed místnosti. Vyplňte tu kartičku, oni nám tu kartičku přinesou. Eh, obecně postupujeme následovně. Nejprve dva poslanci z národních parlamentů, pak jeden europoslanec a tak dále. Ale bude-li to nutné, můžeme změnit ten vzorek postupu během této diskusy. A teď mi dovolte, abych zde ještě jednou přivítal paní Carmen Iliano Michalčesku, místopředsedkyni rumunského parlamentu, aby moderovala první část našeho plenárního zasedání. Paní eh, předsedkyně, vítám vás a prosím pěkně vezměte si slovo. Vy tady budete moderovat tuto diskusi a eh, prosím dbejte na to, že tady máme také pana komisaře Oettingera, který je jedním z nejvýznamnějších hráčů pro víceletý finanční rámec. Děkuji vám, pane místopředsedo. Drazí kolegové a kolegyně, silní hosté, Rumunsko sleduje vývoj diskuzí na evropské úrovni o prohloubení hospodářské a měnové unie s ohledem na všechny tyto otázky a opatření evropského projektu. Rumunsko vždy zúrazňovalo nutnost posílení eurozóny, tak abychom zajistili stabilitu celého evropského hospodářství a globální konkurenceschopnost Evropské unie. Proto zdůrazňujeme, že je důležité, aby existovala opatření, která pomohou Evropské unii splnit tato opatření, ale tak, aby to nevyvolávalo rozdíly mezi členy eurozóny a mezi těmi, kdo nejsou v eurozóně. Chápeme samozřejmě konkrétní výzvy, jimž čelí členské státy v eurozóně, ale kromě toho zdůrazňujeme že zbližování je důležité pro všech 27 eh, eh, členských států, zejména v kontextu Brexitu je důležité zachovat jednotu. Musíme zajistit konstruktivní zapojení všech členských států do, do procesu. Reforma EU, tedy reforma měnové unie, hospodářská měno, měnové unie, Eh, si vyžaduje jasný formát, který zváží všechny vzájemné provázanosti na evropské úrovni. A z tohoto důvodu silně prosazujeme rozšířený formát, v němž může být eh, to, tato otázka probrána. Takže je mi velkým eh, potěšením, že mohu spolu předsedat tomuto zasedání. A nyní mi dovolte, drazí kolegové, představit prvního řečníka, pana Gendra Ettingera, eh, komisaře. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci z Evropského parlamentu i z národních parlamentů jednotlivých zemí, dovolte, abych vás srdečně pozdravil, přivítal a řekl, jak rádi jsme, že si můžeme vyměnit názory s vámi ke dvou velkým projektům Evropské unie. Za prvé, Eh, hovořit o našem rozpočtovém finančním rámci pro roky 2021 až 2027 a za druhé téma prohloubení a upevnění Evrops- eurozóny a tím evropské měny. Obé velice úzce spolu souvisí. Komise v květnu a červnu minulého roku předložila finanční rámec, tedy návrh těchto a sedm předpisů pro jednotlivé programy. Předložila je tedy radě i komise. Od té doby probíhá vyjednávání jak v rámci Evropského parlamentu v příslušných výborech, tak také na radě velice intenzivně. Měnová unie eh, eh, tady bych velice rád veřejně se přihlásil k euru. Vidíme, eh, jaký vliv má dolar a jak prezident Trump s dolarem provozuje také politiku. Žádná národní měna nemůže být postavena proti němu. Euro ještě nebylo završeno, má své slabiny, ale s eurem máme druhou vedoucí měnu ve světě a tím také zachovanou naši svrchovanost jako Evropani. 19 členských států mezi tím již patří do eurozóny. E, z e, roku 2008, 9, 10 jsme se naučili, že euro má ještě slabiny. A od té doby jsme hodně vykonali a v příštích měsících chceme podniknout další kroky. Za prvé koordinujeme naše hospodářské politiky daleko více než dříve. V rámci evropského semestru hodnotíme rozvoj v jednotlivých členských státech rok po roce eh, se specifickými doporučeními jednotlivým zemím dáváme členským státům podněty, jak mohou posílit eh, svou konkurenceschopnost a jak mohou minimalizovat rizika v jejich zemích. A v bankovém sektoru eh, jsme z daleko více minimalizovali rizika, než jak to bylo v minulosti. ESM je velice účinný nástroj, který v nouzovém případě může pomoci, tak jak to bylo v případě Irska, Portugalska, Řecka, Kypru, v omezené míře u Španělska a tenkrát to bylo nutné a jak to všechno jmenovitě v zemích, jako je Portugalsko, Španělsko a Kypr, proběhlo bez jakékoliv újmy pro členské státy a jejich rozpočty. I Řecku. I Řecko hodně učinilo, ale zatímco země, které mají vlastní měnu, a v období hospodářské slabiny mohou devalvovat svou měnu, je, není to možné již v zemích eurozóny. A proto vzešla idea zavést nástroje pro rozpočet eurozóny. A já bych rád řekl velice otevřeně, že já jsem nejprve vůči tomuto projektu byl velice zdrženlivý. V současné době v Evropské unii máme tři skupiny členských států. Jedna skupina jsou země, které jsou pro vlastní rozpočet eurozóny. Velice silně je to Francie, některé jeho evropské země. Německo v omezené míře je nakloněno tedy názoru Macrona Druhá skupina, která je velice defenzivní a nebo dokonce negativní, e, Nizozemsko a další hanzovní země. A třetí země, země, které nejsou členy eurozóny a mají obavu, že těch 19 států bude dostávat peníze z obecného rozpočtu Eh, který byl vytvořen pro 27, 28 a že by to v příští zemi těm deseti mohlo chybět pro politiku soudržnosti, infrastruktury, zemědělskou politiku a jinde. Eurosummit, to znamená šéfové státu a vlád 19 eh, států eurozóny v prosinci rozhodli, že bude existovat eh, velice cíleně vedený návrh pro zavedení nástrojů pro země eurozóny ale v obecném rozpočtu 27. Na tom v současném době pracujeme v euroskupině společně s portugalským ministrem financí, který je prezidentem eh, či předsedou a do eh, června tohoto roku předložíme tento návrh eh, summitu, tedy setkání šéfů státu a vlád a Evropskému parlamentu. A na komisi na tom pracuji společně já s panem komisařem Moskovičem. Dva nástroje navrhujeme. Za prvé program pro rozpočet pro podporu strukturálních reform je to nástroj na uskutečňování reform. Pakliže nějaký stát ve svém vlastním zájmu, ale zároveň pro posílení Evropské unie bude provádět reformy pracovního trhu, bude liberalizovat sektor služeb a posílí svou konkurenceschopnost, pak v tomto případě by měl dostat také finanční podporu pro tento program v rámci tohoto nástroje pro uskutečňování reform. A za druhé, investiční stabilizační funkce, specificky tam, kde dojde k asymetrickým šokům. To znamená, vzniknou-li hospodářské problémy, v nich se odstne ne bez viny e, nějaký stát. Například Brexit bez dohody. Největší újmu by utrpělo Irsko v rámci eh, z té rodiny euro v rámci Evropské unie 27, protože Irsko přímo sousedí se Severním Irskem a je propojeno s ním i s Velkou Británií a proto by mohlo dojít k recesi nebo k nějakému šoku. A proti tomu by šlo pomocí, bude-li takový nástroj existovat, finančně pomoci a investovat z tohoto stabilizačního nástroje v rámci spolufinancování. Jiný příklad. Kdybychom pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu vedení eh, elektřiny synchronizovali a odpojili od Ruska, mohlo by to vést k velikému hněvu Ruska a k sankcím. A stále existují velice silné vztahy mezi Lotyšskem, Litvou, Estonskem a Ruským národním hospodářstvím. I tady by mohlo dojít tedy k šoku a tady by také mohla být nezbytná a smysluplná stabilizační funkce, to znamená kofinancování z evropského rozpočtu. Nechceme žádný vlastní rozpočet pro eurozónu, nýbrž tyto dva nástroje, které se mají stát součástí evropského rozpočtu. Tím chceme udržet jednotu evropského rozpočtu a zároveň chceme zamezit takovému vzrůstajícímu rozdílu mezi eurozónou a ostatními zeměmi. Oba programy chceme nabízet 19 členským státům eurozóny, ale také pro země, které se chtějí stát eurozo- členy eurozóny, jako je Bulharsko a Chorvatsko. Máme naprosto jasný časový horizont. Naše návrhy chceme představit euroskupině a domluvit je v červnu tohoto roku, aby prostřednictvím těchto dvou nástrojů nedošlo k dalšímu spoždění evropského rozpočtu podle vůle členských států by měl být evropský rozpočet schválen na podzim tohoto roku nezmě, za ne, nezměněný navzdory těmto dvou nástrojům, protože rozpočet bude nasměrován na a udržení hospodářské soutěže na politiku soudržnosti, sociální fond, e, propojování Evropy, Connecting Europa a tak dále. Ale tady vás potřebujeme protože rozpočtový rámec Evropy vyžaduje jednomyslné schválení. To znamená, 27 ministrů financí musí být pro, 27 ministrů v obecné radě a 27 šéfů státu a vlád. A potřebuji také souhlas všech národních parlamentů, to znamená váš souhlas. A proto chci vás celá vědomě požádat o to, abyste se do toho zapojili ve vašich parlamentech a abyste tady eh, pomohli Evropskému parlamentu, radě a komisi. Co se můžeme poučit z posledních porad? Když se pohle, když se ohlídnu zpátky. V červnu roku 2011 komise při předkládání rozpočtu 2014 až 2020 předložila své návrhy, ale potom se na radě nestalo vůbec nic. Schvalování rozpočtového rámce přišlo až v prosince 2013 a to bylo příliš pozdě. Proč? V oblasti soudržnosti a ve druhém pilíři pro zemědělství a rozvoj venkova potřebujeme partnerské dohody. To znamená, teprve po schválení rozpočtu může komise s vládami členských států z části také s vládami zastupitelstv v jednotlivých regionech hovořit o jejich projektech a o profilech protože ty se liší od jednotlivé země k druhé. Kypr má jiné potřeby než Irsko, Portugalsko má jiné potřeby než Estonsko, Německo má jiné potřeby než Rumunsko. A proto potřebujeme tyto partnerské dohody a jejich vyjednávání trvá rok. A proto v roce 2015, v roce 2016 pro projekty které byly financovány z evropského rozpočtu, byla naprosto prošvihnutá doba. Eh, eh, když vyjdeme z toho, že možná v roce 21, 22 bychom se mohli odstnout v hospodářských potížích, protože v současné době směřujeme do stagnace. Některé země už jsou v počátku recese, tak to bude mít také samozřejmě dopad na evropský rozpočet a my chceme mít hospodářský růst a chceme stabilizovat měnu a proto potřebujeme takový rozpočtový rámec, který bude schválen nejpozději na konci tohoto roku a proto podzim 2019. V červnu by měla, mělo dojít k dohodě o nástrojích Hm, pro eurozónu a potom na podzim pro celý rozpočet. A já vás srdečně zvu, abyste jako poslanci eh, v rámci vašich rozpočtových rozpočtů se více zapojili do našich diskuzí. My potřebujeme vaše věcné znalosti a na závěr budeme potřebovat i váš souhlad. Pakliže musím teď za pár minut odejít, neberte to prosím pěkně jako mou nechuť, ale právě dnes zasedají Eh, zasedá obecná rada ministrů, protože já musím být k dispozici pro otázky ministrů. Přeji vám všem šťastný pobyt zde. Thank you, Mr. Děkuji, pane komisaři. Musím přiznat, že bych chtěla častěji slyšet to, že Evropa potřebuje nás, národní parlamenty. To je poznámka, kterou jsem skutečně si chtěla dovolit učinit. A nyní dám slovo paní Edr Gardia Sabal Rubial, která je poslankyní Evropského parlamentu a zpravodajkou k návrhu nařízení o vytvoření programu na podporu reformy, reform. A takže paní Garia Zabal, dávám vám slovo, prosím. Yeah, okay. Señor presidente, le deseaba... Pan předsedající. Také já chci podě- poblahopřát panu Ettingerovi hodně štěstí při jednání s ministry a všechny vítám. Jak řekl pan předseda Liberacký, téma dnešní konference to je role víceletého finančního rámce a konvergenci, stabilizaci a kohezi. A Kdybych to měla já definovat jedním slovem, tedy e, roli tohoto víceletého rámce, tak bych řekla, že až do posud e, ta role byla omezená, protože ten stávající rámec nemá nástroje, které by skutečně měly stabilizační funkci a ani v podstatě nesměřují k větší konvergenci. Zde hodně hovoříme o soudržnosti a tady ta situace se hodně liší. Je pravda, že politika soudržnosti byla zásadní pro ty nejméně rozvinuté regiony a vedlo to k, skutečně ke kvalitativnímu skoku v těchto regionů. To nelze popírat. A když hovoříme o víceletém finančním rámci, tak v tomto parlamentu my jsme předložili protinávrh proti návrhu komise a zde my jsme říkali, že nemůžeme dělat škrty právě v této politice soudržnosti ani o euro. Je jasné, že krize nám ukázala, že společný trh se společnou měnou, mm, pokud nemáme ale kompletní měnovou politiku a ani fiskální unii, tak je to dysfunkční. A zde mm, my všichni chceme, abychom eh, šli cestou ke konvergenci a aby se snižovaly rozdíly mezi regiony, zeměmi i občany a občankami. Náš parlament již rok navrhuje myšlenky, abychom měli rozpočet eurozóny, abychom měli vlastní fiskální kapacitu v eurozóně a snažíme se Eh, zmírnit ty asymetrické, asymetrické šoky a také chceme dát impuls investicím v eurozóně. Bohužel se zdá, že rada hm, nesouhlasí s našimi návrhy a komise předložila pár návrhů v tomto smyslu, ale byla velice benevolentní. Když budeme benevolentní, tak řekneme, že jsou to pouze zárodek naší skutečné fiskální kapacity v eurozóně. A to je program na podporu reform, je to stabilizační funkce investic. Já se zaměřím na ten první nástroj a kolegové na ten druhý. Ten program podpory reform, to je program, který figuruje v rámci, v tom finančním rámci a 5 miliard euro by mělo právě být určeno na reformy, strukturální reformy v členských státech. My v parlamentu pracujeme na vylepšení tohoto návrhu a nyní diskutujeme o různých myšlenkách a já jenom mohu říci, mm, e, takový nástěn, nevím, jaká bude finální pozice parlamentu, ale tady nám jde o to si říci, jaké, o čem hlavně se diskutuje. Má se za to, že cílem návrhu je dát motivaci členským státům, aby provedly národní reformy e, v rámci evropského semestru tedy jde o země eurozóny a jde o to podporovat konvergenci, aby e, se připojili ostatní ke společné měně a 100 miliard, to vypadá jako velká částka, 25 miliard e, pro 27 zemí a na 7 let, no to vidíte, že je dost malá částka, která žádnou reformu neprovede. My, pokud zachováme tento návrh, tak evropská přidaná hodnota bude dost malá, protože nakonec tady jde o to, použít evropský rozpočet na financování čistě národních politik. A tento návrh proto by měl stanovit pozitivní kondicionalitu. Evropská unie bude pomáhat eh, politiky, financovat politiky nejenom ty, které vyplývají z evropského semestru, ale které budou plnit eh, tu strategii, jako je udržitelný rozvoj nebo jako je ta dohoda z Paříže proti změnám klimatu. To jsou závazky, které jsme na sebe vzali jako Evropská unie, jako členské státy, tedy všichni dohromady, a tudíž musíme podporovat tyto reformy, ať jde o fiskální, environmentální nebo reforma školství, e, výroby, tak to všechno musí se snažit plnit tyto cíle, ke kterým jsme se my Evropa nezavázali. Můžeme diskutovat o tom, co lze a co nelze financovat, ale v každém případě si myslím, že bychom měli být flexibilní a nemůžeme tento návrh uzavřít taky a mm, zde mm, Irsko. Pokud bude tvrdý Brexit, pane komisaři, tak Irsko bude nejvíce eh, eh, ovlivněno tímto a po, Irsko bude potřebovat asi pomoc a nebude mm, mo, eh, moci použít tento program pro pomoc reform, protože Irsko není tedy, to nelze, protože to není v tom evropském semestru. Takže nezávisle na tom, co řekneme, jaký typ opatření lze nebo nelze financovat tímto programem, tak musíme být dostatečně flexibilní. Takže to je hlavní bod našich diskuzí, které vedeme v rámci Evropského parlamentu. Tento program eh, eh, tedy je velice důležitý pro podporu přímých strukturálních reform a také i eh, počítá s nástrojem technické pomoci. Tento nástroj musí být dostatečně efektivní a mm, teď po něm je velká poptávka v tom v kontextu stávajícího rámce a je třeba tedy zvýšit část na technickou pomoc. Na druhé straně je, jsou ze země, které chtějí vstoupit do eurozóny a takže i e, těm je třeba pomáhat, protože tady jde o peníze které jsou dost omezené pro ně a mm, mm, takže to nemůže být rozhodující faktor samozřejmě proto, že země rozhodne, že chce vstoupit nebo nechce vstoupit do eurozóny, ale ta pomoc tam musí být. A poslední bod, o kterým diskutuje, diskutujeme, je distribuce. To je třeba revidovat, protože nyní pouze je to podle počtu obyvatel. Obyvatelstvo. To může být objektivní kritérium, ale podle nás není to adekvátní kritérium, pokud jde o e, nutnost, potřebu toho členského státu, pokud jde o provádění reform a vlastně ani to není určující pro to, zdali ten členský stát je schopen financovat reformu z vlastních zdrojů nebo ne, takže je třeba přijmout konkrétnější, lepší kritérium. A končím již. Takže tento program bude sloužit pro financování reform, které členské státy chtějí provést a je třeba, aby se to stalo příležitostí, abychom pracovali na společných cílech, které leží na cíli, naš, leží na srdci našim občanům, to znamená sociální konvergence, stabilita EU a udržitelný rozvoj, takže my v Evropském parlamentu postupujeme v této linii. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych vás upozornit na to, že omezená řečnická doba je na pět minut. A teď další řečníci. Naše jsou paní Pervanš Beres a Jose Manuel Fernández. Jsou to členové Evropského parlamentu a spolu navrhovatelé pro funkci eura stabilizační. A, takže nejprve dám slovo paní Pervánč Beres. Děkuji vám, paní předsedkyně. Přeji vám hodně úspěchů z titulu rumunského předsednictví, které se koná ve specifické době a máme zapotřebí veškeré ambici. Drazí kolegové z národních parlamentů, drazí kolegové z Euro, parlamentu, drahý pane předsedo. Mm, vždycky je důležité, když se setkávají europoslanci s poslanci národních parlamentů. Poprvé v životě, když jsem začala pracovat v tomto tématu, to bylo z titulu mm, eh, poslankyně Národního schromáždění. Byla jsem členkou kabinetu mm, vlády Kabuse a já tedy přikládám veliký význam těmto setkáváním. My eh, tady hovoříme o tématu, které vyžaduje spojené úsilí mezi našimi dvěmi zdroji legitimity. A ráda bych připomněla čtyři nebo pět zásad, které jsou podle mého názoru zcela prioritní. Pracuji již 25 let v rámci rozpočtu eurozóny. Je mi líto, že 18. Květ, 18. května opustím svůj mandát, aniž bych dosáhla cílů, která jsem si přála. Ale e, co, proč nebudeme mít specifický rozpočet pro eurozónu? Já bych neudělala z eurozóny zavřený klub, ale je třeba uvědomit si specifiku toho, co to znamená být členem eurozóny více nebo méně. A e, protože tady není opuštění, ale transfer určitých e, mm, určitých tých pravomocí ze svrchované úrovně státu na úroveň eurozóny protože to je důležité při postupu proti cyklům hospodářským v případě recese. A proč to musí být v rámci v tomto víceletém finančním rámci? Je to nutné, protože je to i právně možné. To, co učiníme, mm, eh, a co už se osvědčilo, vytvořili jsme eh, eh, specifický fond, který pomáhal při krizi likvidních prostředků a dluhů v jednotlivých členských států a to bylo kryto z evropského rozpočtu. A to je duch, v němž bychom měli e, konstruovat i ten další nástroj. Za třetí máme tady návrh komise, která se týká stabilizační funkce. To je skutečně jenom malá část, ale je to dobrý návrh a já velice lituji, že to, co často podmiňuje vedení Evropské unie a sice německo-francouzské společenství, <coughs> tady panuje spíše rozličný názor než jednota k tomuto jistě skromnému návrhu komise, který se týká zcela zásadní funkce, kterou potřebují všichni členové eurozóny. Není to specifická otázka jenom členů eurozóny, není to jenom otázka konvergence, tak jak to navrhli ve svých závěrech ministři financí eurozóny, ale je to stabilizační funkce. Euh, lancer un dernier appel. A ještě poslední výzva. Chci vás vyzvat, abyste se podívali zblízka na tento návrh komise, který je, který ignoruje Euroskupina a Rada, i když to představuje krok, uh, určité východisko uh, z toho stavu, v kterém jsme. Pan BG vypracoval základ kompromisu, Eh, který můžeme budovat, abychom mohli eh, tuto, aby tato stabilizační funkce existovala, aby bylo možné rozšířit například připojištění v případě nezaměstnanosti. Bohužel eh, spoluzpravodaj nyní v podstatě odstoupil z tohoto, takže doufám, že budeme mít spolu, dalšího spoluzpravodaje a umožníme, a že to umožní dotáhnout tuto eh, důležitou otázku na úrovni parlamentu. Takže bylo by dobré, kdybychom se mobilizovali eh, v otázce této nezbytné stabilizační funkce. Děkuji předem za podporu. Děkuji. Jose Manuel Fernández, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já bych eh, rád poděkoval předsednictvu Evropské unie, rumunskému e, i všem kolegům a kolegyním z národních parlamentů, kteří jsou přítomni. Milá Pervánč, nebude e, to na Evropské lidové straně. Evropská lidová strana se pokoušela e, dostat ku předu integrace, protože my chceme dosáhnout pokroku v této otázce, ale je třeba zvažovat všechno velice pečlivě. Existuje tady návrh, který se týká solidarity a je třeba slučovat odpovědi. Je důležité uvědomit si, že tady je třeba zabránit také chyběj jaksi špatným podnětům nebo nesprávným podnětům v rámci toho, čeho již parlament dosáhl. Ale Nejdůležitější je, aby panovala důvěra mezi jednotlivými členskými státy. Tato důvěra musí být existentní tím, že všechny státy budou dodržovat pravidla. Stejně tak budou dodržovat pravidla právního státu a je třeba dosáhnout toho, že každý se ujme své odpovědnosti. Já vůbec nemám pochyb o tom, že Evropský parlament bude schopen se tady dohodnout stejně tak, jak jsme byli schopni to učinit i v minulých období. Ale v jiných institucích toto téma pokulhává. Eh, tady prostě euroskupina by měla hrát daleko silnější roli, měla by se soustředit na toto téma. Evropa tady a euroskupina tady k tomu neudělala vůbec nic. Všichni se snaží mít užitek z měnové oblasti, která je silná z eurozóny. A ty nástroje, které se navrhují, jsou především preventivní nástroje. Jsou to nástroje, které jsou nesmírně důležité, protože vždycky je lepší prevence než následná léčba. A proto je důležitá investice do těchto nástrojů. Rád bych připomněl, že politika soudržnosti Eh, se špatně čerpá v Evropské unii, jenom 28%, ale proto je důležité, abychom posílili toto čerpání prostředků a abychom byli schopni provést určité reformy. Tady pomýšlím také na strategické nástroje Evropské unie. Tady Existuje totiž určité selhání trhu v Evropské unii a Portugalsko, Řecko a Španělsko využili velmi dobře těch možností, které dostali. A když to teď srovnáme se si, hospodářsky silně si stojícími zeměmi, nemusí to být nutně rozpočet eurozóny, ale rozpočtová řádka pro eurozónu mimo let čistého finančního rozpočtu, kde budou existovat vlastní prostředky a kde by možná mohly být dány také k dispozici prostředky Evropské centrální banky. Toto je velice pozitivní. 30 miliard eur to je suma, kterou bychom měli bedlivě proskoumat, protože to je nízká částka. Musíme být připraveni k tomu, abychom nalezali takové nástroje, které nám umožňují velice rychlé automatické reakce, abychom tímto způsobem mohli zabránit problémům, které budou existovat i nadále. Třeba, že pokročila integrace. Víceletý finanční rámec je dobrý nástroj pro nalezení prostředků pro uskutečnění těchto cílů. Tento dodatečný mechanismus bude znamenat zahájení toho, co by mohlo být rozpočtem pro eurozónu, ale bylo by přehnané teď tvrdit, že tato rozpočtová položka která je mimo víceletý finanční rámec, ale která je kontrolována Evropským parlamentem. Bude tady tedy existovat možnost, že Evropský parlament se bude podílet. Není tedy pravdou, že by Evropský parlament neměl žádné spolurozhodovací právo. My se zasazujeme o komunitární postup a proto se domníváme, že tento návrh je dobrým návrhem a já nemám pochyb o tom, že Evropský parlament bude schopen se domluvit, ale mám velké pochyby na tom, zda bude schopen se domluvit, schopna se domluvit rada a zda budou stejně ctižádostiví i členové eurozóny aby propůjčili v rozpočtové položce tento nástroj, který bude tak důležitý. Thank you very much. Our next Děkuji a další řečník to je Pan Evertian Slotvek, člen nizozemského parlamentu, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové rumunského předsednictví, vážení kolegové, na začátku chci poděkovat organizátorům za tuto příležitost hovořit na téma, které je tak velice blízké srdci národním parlamentům. Jde o cíle příštího víceletého finančního rámce. Také bychom chtěli nabídnout eh, i eh, podporu Evropskému parlamentu a poděkovat za vynikající práci a za tuto konferenci. A nyní budu pokračovat nizozemsky. Er is vanochtend en gisteren veel gesproken. Dnes dopoledne a včera eh, jsme hovořili o nových eh, nástrojích EU a eurozóny konkrétně. A mm, teď v době ekonomického oživení je to dobré, abychom posílili nástroje a samozřejmě je třeba opravovat střechu, když neprší. A proto bychom teď měli se zabývat právě těmito nástroji a e, zrevidovat ty, které již máme. E, slyšeli jsme varování účetního dvora, poněvadž zde mm, mm, dochází ke skluzům v proplácení faktur, v platbách a i členské státy nejsou schopny pokryjte těch 276 milionů euro, které jsou ve skluzu. A když hovoříme o mm, soudržnosti, stabilizaci a konvergenci, tak také je velice užitečné abychom vyslechli toto varování, abychom se snažili zlepšit nástroje, které již máme a z tohoto důvodu bychom se měli zaměřit na ty nejlepší nástroje eh, konvergence, které máme, tedy víceletý finanční rámec, což je vlastně politický nástroj par excellence. A při diskuzích a vyjednáváních většinou spíše se vyjadřují různá přání a ne priority. A euro zde pro nizozemský parlament je důležité, abychom byli efektivní, eh, zodpovědní a moderní eh, v přípravě rozpočtu a jeho čerpání. A zde chci eh, i vám říci, co si myslí nizozemský parlament pro stav, o stabilizačním nástroji EMU. E Například eh, efektivní rozpočet. Začnu ale Brexitem. Brexit je politování hodná eh, věc a ten tvrdý Brexit by měl obrovský dopad na evropskou potažmo nizozemskou ekonomiku, která by byla nejvíc postižena z té evropské a mm, navíc mm, i mm, e, dojde k výpadku financování, pokud tedy, e, protože Spojené království přestane platit do rozpočtu. To se musí odrazit e, v finančním rámci, ale je třeba se na to podívat jako na příležitost pro nizozemský parlament. To znamená, že nový finanční rámec musí už reflektovat to, že dojde ke snížení počtu členských států z 28 na 27. A nizozemská vláda mm, mm, usiluje o finanční rámec, který bude nižší nebo rok, aspoň na stejné úrovni po, teď po Brexitu. A zodpovědný rozpočet, to je zásadní také pro náš parlament, je to, jak se peníze utrácejí z rozpočtu tak aby mm, zde pořád existovala podpora evropské spolupráce, tak je zásadní, aby daňoví poplatníci měli jistotu, že se těmi penězi nemrhá. A proto apeluji na členské státy, aby stejně jako Nizozemsko při, mm, i připravili vlastní prohlášení o tom, jak spravují dotace, jak hospodaří s dotacemi. Chceme jednoduchý finanční rámec s efektivním dohledem a kontrolou, kterou bude provádět účetní dvůr a kde bude permanentně se vyhodnocovat způsob čerpání z rozpočtu. Tady jde o to, aby skutečně finanční rámec měl svoji přidanou hodnotu, aby přispíval k řešení problémů, které pocítí nebo které pocitují občaně a které členský stát není schopen řešit sám. Moderní rozpočet, větší konvergence ekonomik, to je pro nás klíčový cíl. Pokud chceme mít eh, reformovaný proces konvergence a modernizovaný rozpočet, tak to bude strašně důležité. A to je také důležité pro EMU. Stabilní eurozóna si vyžaduje strukturální reformy. A zde evropský rozpočet musí hrát svoji roli. My chceme, aby evropský rozpočet podporoval strukturální reformy, tak jak se píše v doporučení v evropském semestru. To jsou cíle, které my podporujeme a musíme se snažit o moderní finanční rámec, který přispěje našim cílům. Thank you very much. Děkuji. A následuje Duarte Pacheco, poslanec portugalského parlamentu. A prosím, abyste se pokusil eh, omezit svůj příspěvek zhruba na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové a kolegyně. E, a escolha de, para um Chtěl bych poděkovat eh, rumunskému předsednictví. Jsem velice rád, že bylo zvoleno toto téma konvergence a rád bych řekl, proč je to pro nás tak důležité. Já jsem přesvědčeným Evropanem a eh, ještě si velice dobře vzpomínám na zakládající otce. Já jsem byl šťasten, když Portugalsko se v roce 1986 stalo členem Evropského společenstva. Byl jsem šťastný, když padla berlínská zeď a když, byly, když v roce 2004 vstoupily nové země do Evropské unie. Máme tento ideál, ale bohužel dnes už tomu tak není, protože celá řada lidí už nevěří v evropský sen a to je škoda. Vyplatí se popřemýšlet, proč tomu tak je. Přejeme-li si, aby tento evropský sen a evropský projekt byl veden dál, musíme konat. A nástroj, který máme k dispozici pro zavedení změny, je právě víceletý finanční rámec, o kterém právě hovoříme. Existují na komise, v návrhu komise velice pozitivní návrhy. Tady eh, eh přemýšlím zejména o to, eh, přání posílit vlastní prostředky v Evropské unii, abychom měli na základě výzkumu, vývoje, digitálního hospodářství, boje proti klimatickým změnám dostatečné prostředky musíme se snažit nechat mizet hranice, podporujeme mládež a potřebujeme proto všechno konkurenceschopnější Evropu. Transparentnost a odpovědnost jsou prioritní i ze strany Evropského účetního dvora. K tomu patří také reforma politiky soudržnosti. Potřebujeme i soukromé investice, potřebujeme partnerství pro doprovod k veřejným fondům. Potřebujeme podporu malých, středně velkých podniků, musíme zlepšit eh, správné řízení. Potřebujeme také flexibilizaci, abychom přizpůsobovali uvolňování prostředků nové skutečnosti. Každá oblast. Každý region má svá specifika a musíme pracovat s orientací na výsledky a nikoliv jenom na čerpání prostředků jako takové. Proto je třeba zohlednit také pozitivní záležitosti a základní návrh Evropské unie. Portugalsko nemohlo tento návrh akceptovat a já sdílím tento názor Portugalska a proto bych chtěl znát rozvoj Evropského parlamentu. Nová politika musí být rozvíjena, aniž se omezí politika soudržnosti. To podporuji, protože konvergence patří vlastně k, jedno, k jedné ze zásad otců zakladatelů. To už bylo uvedeno v zakládajících smlouvách. Je-li konvergence základní předpokladem pro přežití eura, Nemůžeme o tom pochybovat, kolegové. Euro může přežít jedině v případě, budeme-li mít Evropu soudržnosti, solidarity a Evropu občanů. Za třetí, konvergence je důležité také pro dosažení podpory občanů pro Evropský parlament. Chceme-li mít takovou Evropu, kterou občané skutečně podporují, pak je nezbytné, aby se všichni rozpoznali v tomto evropském projektu, aby se v něm všichni našli, protože konvergence je dobrá pro všechny země Evropské unie. Pro některé bude znamenat konkrétní užitek, ale pro jiné proto, že i z toho budou mít užitek, protože bude existovat silnější vnitřní trh a větší soudržnost. A proto, a teď už jenom poslední poznámka, že skutečně každý z nás musí učinit to, co je v jeho silách, abychom v rámci našich národních parlamentů tady podpořili postoj Evropského parlamentu, aby se posílila Evropská unie. Portugalsko je ochotno přispět k rozpočtu Evropské unie a posílit tento postoj, aby bylo možno uskutečňovat politiky bez negativních dopadů na tradiční politiku Evropské unie. Úplně na závěr mi dovolte, abych uvedl jeden bod, o kterém už se zmínil pan komisař, a to je význam hospodářské a měnové unie. Je nám líto spoždění a prodlev, ke kterým docházelo tady při především myslím na bankovní unie a zabezpečovací systémy pro vklady. Ten evropský stabilizační mechanismus to není příspěvkem pro dynamický evropský projekt, který musí všichni občané podporovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Pane místopředsedo Liberacký, dávám vám slovo a žádám vás, abyste nadále předsedal a moderoval naše zasedání. Děkuji paní Michal Česku paní místo předsedkyně. A děkuji za možnost e, nyní na tomto podiu chvíli e, moderovat, předsedat a e, máme samozřejmě pozici parlamentu, komise, různé poznámky týkající se rady. Takže já myslím, že je teď na čase, abychom skutečně naslouchali i vnitrostátním parlamentům. Dovolte, abych hovořil svou mateštinou, čili polsky. Takže jako první dostane slovo pan Kokos z Rumunska a já prosím vás, držte, dodržte svůj řečnický čas. Takže pan Kokoš, děkuji, pane předsedo, děkuji, drazí kolegové, poslanci a poslankyně je skutečně nezbytná debata o dalším víceletém finančním rámci pro dobu po roce 2020 a reálné zbližování, včetně soudržnosti v Evropě. Eh, Důležité je, eh, abychom eh, podrobili tuto zprávu skutečně demokratické kontrole občanů. A já představím několik aspektů, které se týkají Rumunska. Pro Rumunska, Rumunsko je skutečně důležitá, jaká bude struktura finanční alokace pro politiku soudržnosti a také pro společnou zemědělskou politiku, která významně přispívá k úspěchu celého projektu eh, evropské integrace a integrace Rumunska do Evropy. Eh, neúspěch těchto dvou politik by posílil antievropské a populistické síly. Čili musíme mít v samostatnou eh, pod kapitolu eh, eh, okruh pro makroregionální politiky, politiky soudržnosti a zbližování ehm, ekonomik států ve stejných regionech. Dále musíme implementovat nové nástroje pro budoucí rámec a musíme mít jasná řešení musíme mít externí konvergenci přímých pladeb, zachovat také Evropský eh, fond pro rozvoj eh, nad rámec roku 2020. Děkuji, že jsem se s vámi mohl podělit o těchto několik bodů za sebe a za své kolegy z rumunského parlamentu. Bardzo děkuji za zaoštěn. Děkuji vám za to, že jste přesně dodržel na vteřinu řečnický čas toho si eh, ceníme. A nyní Michael Bach z Německa. Pane předsedo, z mého pohledu mm, s těmito novými nástroji stojíme v Evropě před novými výzvami. Eh, mnoho z těch dřívějších stabilizačních systémů pro dodržení řádu už nefunguje, je to stále obtížnější udržet Evropu při sobě. U Brexitu ještě nevíme, jak dopadne a chronické škody eh, provozované politiky konfrontace a uzavírání se je mezi tím rozpoznatelné. USA, Rusko a Čína pracují na tom, aby se svět politicky a hospodářsky rozdělili mezi sebe. A proto eh, základem pro nás by mělo být postarat se o to, aby evropské hospodářství nebylo mm, mlínským kamenem mezi na jedné straně americkým hospodářstvím a na druhé straně čínskou digitalizovanou ekonomií to, abychom nebyli závislí na čínské digitální ekonomice. Je třeba, abychom našli eh, dobré nástroje pro posílení konkurenceschopnosti. Velice často se tady uvádí přebytek obchodní v Německu, ale musíme konstatovat, že u digitální infrastruktury Evropa vůči nabizitelným v USA má obchodní deficit 30 miliard eur. A za, na poplatky za úvěrové karty k tomu přestupuje ještě 40 miliard eur. A to už nám dá úplně jiný pohled na plusy a mínusy a na rozdělení příležitostí. Proto je podle mého názoru tak důležité, abychom u ve víceletém finančním rámci dostali takový eurorozpočet, který nebude znamenat hloubení příkopů a který bude moci být akceptován všemi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Ještě jednou děkuji za dodržení dvouminutového času. Není pan Marga Střecka. Yes, please. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. I will speak in Greek. Ως Budu hovořit řecky. Takže pokud jde o víceletý finanční rámec pro období 2020-2027, v oblasti výdajů by bylo dobré zvážit nové e, zdroje příjmů do vlastních zdrojů. A já eh, vás chci seznámit s, naši, s našimi návrhy. Na, návrh 1177 z roku 2011 je páté nařízení v balíčku pěti opatření. A je tu vztah mezi eh, rozpočtovými eh, nerovnováhami a eh, eh, platební bilance, takže je jasné, že potřebujeme dodatečné zdroje. Vzhledem k tomu, že eh, ty, že tyto ne, nerovnováhy které vyplývají z toho vnitřního trhu. Některé členské státy z toho profitují více než jiné. Ty členské státy, které mají přebytky nad 4% HDP, by mohly eh, eh, převést tyto přebytky do rozpočtu Evropské unie. To by byly částky, které jimiž, z nichž by se pokryl například politika obrany, obraná politika, bezpečnostní politika, nebo by se tím uh, řešily uh, um, některé další problémy uh, a mohli bychom tím přispět ke zbližování v rámci Evropské unie. Já vám děkuji. Majštevич z Polska. Pane předsedo, dámy pánová, já bych se jenom obecně chtěl vyjádřit k těmto tématům. Je přirozené, že čím víc, více eh, států bude eh, v, e- eh, tedy v eurozóně, tím více to bude pozitivní proces. My jsme podepsali smlouvu, která zmiňuje eurozonu, ale nemáme žádný eh, jednoznačný časový rámec. Eh, v Polsku by eh, to vyžadovalo ústavní změnu. A to, to, to by bylo momentálně těžké v parlamentu dosáhnout. Zkušenosti Slovenska i dalších zemí, které nedávno vstoupily do eurozóny, ukazují, že příliš nezáleží na tom, jestli toto rozhodnutí přijmeme v dobrém nebo špatném eh, čase. Pokud jde o ekonomiku, ve, ve všech případech byl výsledek pozitivní pro ty dané členské státy. Takže polský vstup eh, do eh, eurozóny je cílem některých politických skupin, včetně naší. My se snažíme přesvědčit zástupce dalších politických stran, aby se připravili na toto rozhodnutí a při, byli připraveni při, přijmout tento krok vytvoření samostatného rozpočtu pro eurozónu by mělo své eh, negativa i pozitiva. Na jednu stranu by to mobilizovalo ty, kteří jsou zatím nerozhodní, mm, takže by to mělo být větší dopad na ekonomická rozhodnutí, ekonomickou situaci občanů Evropy. Na druhou stranu by to mohlo vést k situaci, kdy euroskeptici, a víme, že jich je spousta v poslední době, by si s tímto argumentem mohli sami hrát, mohli by ho použít k tomu, aby ukázali, že zemi, země, které jsou mimo eurozónu, jsou eh, marginalizované. A takže my jakožto národní politici bychom měli lidi především vzdělávat, podporovat toto poselství ve společnosti. To znamená ukazovat, jaké jsou výhody eh, členství v eurozóně, jak ekonomicky, tak sociálně když se díváme na domácnosti a do, eh, rozpočty domácností, tak abychom přesvědčili eh, eh, lidi, aby se připojili k této myšlence vstupu do eurozóny. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za Portugalsko pan Marquez. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl vyjadřit jednu banální věc. Finanční rámec musí mít tento nástroj stabilizační. Zní to jako banální záležitost, ale když si vzpomínáme na Lisabonskou strategii, tak se naprosto jasně ukazuje, že slabinou Lisabonské strategie spočí, spočí, bylo právě to, že Lisabonská strategie nebyla propojena s finančními nástroji a sice v rámci víceletého finančního rámce. A z toho se musíme poučit. Víceletý finanční rámec musí sloužit eh, pro uskutečňování politických priorit Evropské unie, především s ohledem na hospodářskou a měnovou unii. Musíme posílit konvergenci a soudržnost. Musíme vyrovnávat nerovnoměrnosti a zabránit asymetrickým šokům, ale to nemůže stát pouze na papíře. Musí to být skutečně to, co budeme také činit až budeme definovat víceletý finanční rámec a zjistíme-li, že prostředky soudržnosti v návrhu rady jsou odbourávány, tak se musíme postarat o to, aby som, abychom to napravili, protože z toho vyvodíme, že Rada nebere cíle soudržnosti vážně. Minulý týden padlo rozhodnutí proti škrtům politiky soudržnosti a také proti makroekonomickým kondicionalitám. Za těch 50 vteřin, které mi zbývají, bych ráda řekla ještě dva body. V návrhu komise existují věci, které je třeba ještě bedlivě analyzovat, a sice nástroj eh, Evropský stabilizační pro investice. Tento stabilizační nástroj je nesmírně důležitý, musí být eh, velice dobře vypracován a za druhé vidím tady otevřené dveře pro vytvoření rozpočtu pro eurozónu. Už jsem hovořila příliš dlouho, ale chtěla bych je ještě zopakovat to, co už tady řekla Pervánč Bereš a chci to podpořit. Děkuji. Děkuji bardzo, paní poslanka Boš, Vengr. Děkuji. Paní Boš, Maďarsko. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan téma... Děkuji. Paní předsedkyně, já Pane předsedo, tedy já bych chtěla se Látszólag elengedhetetlen, hogy megerősödjön a... Já bych se chtěla e, zaměřit na e, naše ministry financí a na jejich společný postoj. Měnová unie bude posílena. E- a pokud by to vedlo i k spol- vytvoření společné eh, daňové kultury v rámci Evropské unie. Nesmíme zapomínat na to, že vytvoření eh, pozice ministra by mohlo mít dramatické výsledky i pro země, které jsou mimo eurozónu. I teď hm, cítíme určitý rozdíl mezi zeměmi, které jsou v eurozóně a které nejsou. A potom by to mohlo být ještě horší, výraznější tento rozdíl. Samozřejmě chtěli bychom posilnit i postoj eurozóny celkově ve světě. A ty země, které se rozhodnou zůstat na periférii bez pomoci, tak právě až to nastane, tak potom Evropská unie celkově na tom bude hůř z hlediska světové konkurenceschopnosti. Jde o to, abychom přijali kroky, které nebudou na úkor rozvoje eurozóny a Evropské unie. Děkuji. Vachamaki, Finlandia. Finsko, pan Vachamaki. Pane předsedo, k víceletému finančnímu rámci obecně řečeno, Mm, co nejvíce by měnový rámec měl být eh, v souladu eh, se stávající úrovní eh, národního hrubého důchodu, takže bychom neměli mm, mm, zvyšovat tuto úroveň, protože musíme vzít do úvahy i ty různé aspekty těch zemí, které přispívají Eh, zemědělství a podobně, musíme eh, zvýšit eh, ty mimořádné výdaje pouze po, skutečně za mimořádných okolností. A mm, mm, měli bychom více se zaměřit na inovace a další oblasti. A máme za to, že bychom měli být flexibilnější, a cílenější eh, v tom čerpání do budoucna. Je třeba zároveň snížit administrativu na úrovni EU, ale i na úrovni národní při distribuci prostředků, ale také musíme vzít do úvahy fakt, že rámec musí být předvídatelnější a to především ke konci programového období politika soudržnosti a národní odpovědnost a kompetence by měly být zachovány především pokud jde o sociální reformy a reformy trhu práce. A komise zde navrhla eh, programy podpory, které umožní eh, implementaci eh, doporučení, která budou specifická pro jednotlivé země implementace. A mm, znamená, že musíme do toho zapojovat i ty mm, lokální úrovně, zastupitele na těch nejnižších úrovních. A změna klimatu, to je naše povinnost. Proto musíme e, i podporovat permanentně boj proti změnám klimatu. Děkuji. Pan Banej, Itálie. Děkuji, pane předsedo. Já bych navrhl pár úvah, které se týkají otázky, kterou položila paní Beres. To znamená, máme mít konkrétní rozpočet pro e, eurozónu. Chci připomenout, že v návrhu, v původním návrhu, e, tedy Eh, ten, který jsme dostali, One Market, One Money, jak se říkalo, tak tam, eh, ta, eh, takže tam ta stabilizační funkce byla svěřena národním rozpočtům. A teď, když diskutujeme tady o komunitárním nástroji, kterým bychom měli řešit asymetrické šoky, to znamená nejenom, že země eurozóny by se vzdaly významného nástroje, což je flexibilita směných kurzů, nominálních kurzů, tak jak to připustila paní Beres s celkem s odvahou, ale budeme mít problém s fiskálními pravidly, které brání členským státům, aby měli dostatečný prostor, aby mohli absorbovat ty asymetrické šoky také i, jsme hovořili o euroskupině, jak hovořil pan eh, Fernandez, že je tedy velice odolná, ale já myslím, že tam je problém s demokracií, to je taková obskurní skupina, nevíme, co se tam děje a v podstatě jako kdyby to byla nějaká protiváha proti centrální bance a mm, euroskupina by chtěla mít ministra financí eurozóny a to hlavně chtějí francouzi. Situace se zhoršila teď a po krizi vidíme, že euroskupina je nástroj mezivládního přístupu, o kterém jsme tady několikrát slyšeli a proti tomu je třeba bojovat přece, abychom, takže, takže obě témata jsou propojena. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní za Polsko pan Šlachta. Šanovný paně. Drazí pane, drahý pane předsedo, tím poslanci a poslankyně. Jednou z polských priorit je, aby byla zachována otevřenost a transparentnost procesu prohlubování hospodářské a měnové unie, včetně zapojení dalších zemí, těch, které jsou momentálně mimo eurozónu. E, Evropská unie může podpořit e, konvergenci dvěma způsoby, prostřednictvím e, rozpočtu, ale také regionálních politik a koordinace hospodářských politik, například v rámci evropského semestru. Chci zdůraznit, že bychom měli být nesmírně obezřetní, pokud jde o Eh, posun, přesun zodpovědnosti na evropskou úroveň, protože jsou tu určitá rizika. Rizika rozptýlení odpovědnosti. My se domníváme, že zodpovědnost za soudržnost by měla zůstat na úrovni členských států, členských států, které již eh, mají euro, ale i těch, které jsou zatím mimo eurozónu. Domníváme se, že rozpočet Evropské unie by v zásadě měl zůstat nástrojem, který bude zárukou zbližování a konvergence mezi členskými státy bez ohledu na měnu, kterou používají. A v tomto smyslu evropská politika soudržnosti se svými nástroji a cíly, jejíž cílem je vyvažovat rozdíly mezi regiony, by měla i nadále zůstat klíčovým nástrojem, jimž se bude prosazovat konvergence na národní úrovni. A v této fázi integrace Polsko nevnímá nezbytnost vytvoření samostatného rozpočtu pro eurozónu, tudíž nemůžeme podpořit jakýkoliv návrh, který jde tímto směrem. Návrh samostatného nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu, nástroj, který by měl být zapracován do víceletého finančního rámce, te, ten návrh z 14. prosince 2018 by měl být doplněn dalšími podrobnostmi po volbách. Soudíme, že takový nástroj, kdyby byl k dispozici pouze pro eurozónu, by mohl nakonec oslabit některé další politiky a celkovou pozici Evropské unie. Děkuji. A nyní paní poslankyně Krecu. Rumunsko. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Již jsme zorganizovali v průběhu zasedání Kosaku, eh, lednového Kosaku v, v, Budu, v Bukurešti. Jsme se bavili tedy eh, na, na stejném téma, tématu. Dovolte mi, abych eh, vás seznámila s některými našimi záběry. Takže, draží, drazí přátelé, Evropská unie združuje eh, demokratické společnosti. Ale samotné fungování demokratického státu znamená, že eh, musí být dodržena sociální soudržnost. Jinak eh, samozřejmě dochází k poškozování sociálního kapitálu, k rozřeďování tohoto kapitálu. Kdykoliv nerovnost překročí hranice, hranice eh, toho, co jsou eh, schopni občané eh, tolerovat, tak to podkopává samotnou demokracii. Když se podíváme na sociální nepokoje, ke kterým dochází a ztráta kouzla evropského projektu, zdá se, že se rozpadá společenský kontrakt v řadě členských států. Čili je zapotřebí mít inkluzivnější politiky rozdíly členských, mezi členskými státy se e, prohlubují. Některé členské státy, například Rumunsko, zakouší obrovský odliv lidského kapitálu v důsledku niz, niž, nízkých me, mest. A Brexit byl velkou těžkou ranou pro obě strany. Jen málo lidí chápe to poučení, které z toho vyplývá takže potřebujeme novou evropskou strategii. Je to poprvé, kdy víceletý rámec byl nastartován bez nové strategie, jako byla třeba Lisabonská strategie. Je to určitý pokus pokračovat ve statu quo, ale to už nefunguje. Evropský rozpočet je teď jakýmsi transakčním paradigmatem a to omezuje možnosti dosahování společných cílů. A vede to k tomu, že někdy, eh, jak se kvůli lesu nevidíme eh, jednotlivé stromy. A to je problém. Systém rabatu ilustruje tuto transakční logiku mezi členskými státy. Velká většina podporuje stávající návrh. Odbourání korekcí. A rozvojové fondy nejsou granty. Paní Krecu, jenom eh, úplně na dokončení. Ono to spíš zapadá do logiky vytváření rovných příležitostí v rámci vnitřního trhu. Paní Serakiani, Paní Sarakiany, Itálie. Thank you very much, Mr. President. Mm, anche rispetto all'ultimo... In... Eh, vzhledem k tomu, mm, co jsem právě teď slyšela, tak já se chci zaměřit na tento aspekt a to je Eh, vlastně byl to i problém poslední komise, a to je, že se jí nepodařilo integrovat hospodářské politiky s politikami sociálními. Já jsem o tom tady slyšela dnes dopoledne, kdy se hovořilo o stabilizaci, konvergenci, soudržnosti, ale tato konvergence a tato soudržnost v podstatě mají dopad přece i na sociální politiky a proto v, původ, v předchozím funkčním období italská vláda v podstatě se snažila o toto a bohužel Evropě se nepodařilo bojovat proti um, sociálním problémům a tedy nezaměstnanosti. To by byl velice významný signál pro naše občany v Evropě. Děkuji. Tím jsme uzavřeli eh, řečníky za členy národních parlamentů Evropského parlamentu, tedy diskuzi. A teď bych chtěl požádat eh, naše eh, řečníky tady na pódiu, aby maximálně v jedné minutě zareagovali a možná bychom začali od konce, takže začneme panem Duartem Pačekem. Senhor Presidente, caros colegas, das várias intervenções eu penso que posso retirar uma conclusão. Já, pane předsedo, vážení kolegové, zazněly to různé návrhy. Evropský parlament eh, má podporu většiny národních parlamentů, <coughs> aby eh, se popracovalo na návrhu, který předložila komise. To by bylo velice důležité pro soudržnost. Děkuji mnohokrát. Děkuji bardzo, pan Děkuji vám mnohokrát, pan Jan Slutvek. Thank you, chair. Děkuji vám. Dnes ráno jsem velice bedlivě naslouchal tomu, co bylo řečeno. A myslím si, že to je velice významné doplnění toho, co potřebujeme. Potřebujeme nejenom silnou hospodářskou Evropu, ale i sociální Evropu. A otázkou je, jak tedy posílit konkurenceschopnost. Nejsme osamoceni na světě, mám, musíme tady <coughs> čelit Číně, USA a proto musí i toto zohlednit víceletý finanční rámec, jak posílit konkurenceschopnost pro solidárnější koherentnější, sociálnější, soudržnější Evropu. Děkuji mnohokrát a teď je paní poslankyně Pervanš. Děkuji vám, pane předsedo. Já z naší výměny názoru se odbírám čtyři poselství. Pan Barnardy řekl, nacházíme se ve zcela specifickém kontextu, kde Evropa je osamocena a kdy se na ní útočí. To, co učiníme v tomto víceletém finanční rámci, je zcela zásadní. A v tom znovu vidím to, co řekla paní kolegyně z Portugalska a také paní Kreto. Ano, musíme zavést novou strategii do víceletého finančního rámce a to je také ekologická ekologický přechod. To je to, oč žádají socialisté a demokraté v tomto parlamentu a předružují se k nimi i další a to by jistě posílilo Evropu v rámci mezinárodní konkurence. Ale tento mezinárodní kontext, včetně Brexitu, nelze eh, Eh, projednávat, aniž bychom nepomysleli na to, jak posílit euro. Mm, a, a abychom tedy zavezli, zavedli ten stabilizační nástroj, který nám umožní propůjčit sílu eurozóně, protože to je eh, zóna otevřená všem a velice se mi líbilo, co řekl náš polský kolega Meslovič. Mně je velice líto, že nemáme žádný harmonogram pro vstup dalších zemí do eurozóny, protože v kontextu Brexitu to začíná být stále nezbytnější. A na závěr, ta stabilizační funkce, nemůžeme říci, že ta stabilizační funkce znamená pouze posílení konkurenceschopnosti, protože v eurozóně je dynamika, která má skutečně zapotřebí zavedení takového kompenzačního mechanismu, Eh, pro vyhýbání se či rychlé reakci na asymetrické šoky. A to je zatím bílá stránka, kterou musíme napsat společně. Děkuji mnohokrát. Jose Manuel Fernandez, děkuji mnohokrát. Eh, velmi malý rozpočet, který je příliš malý pro hm, dnešní výzvy. To stojí hodně peněz. Co nás to stálo? Protože jsme nebyli schopni reagovat na krize, protože jsme neměli žádnou stabilizační funkci. Kolik to stálo evropského občana? Protože jsme neměli peníze na migraci. Vždyť to je tady mm, jaksi dvojznačné. Když teď hovoříme o evropském rozpočtu a potřebujeme poručnictví, abychom mohli pořídit evropský rozpočet, no tak to je podvod vůči evropským občanům. Nelze pokračovat v těch lžech, ale je třeba nacházet naprosto jasné odpovědi. Evropský rozpočet má skutečně přidanou hodnotu. V žádném jediném členském státě neznám ani jeden jediný rozpočet, kdo by jenom 7% bylo dávano k dispozici eh, pro režijní náklady. A ti, kteří hovoří o tom, že je třeba eh, snížit režijní náklady, mm, provozní náklady, no to by znamenalo, že by se to negativně ovlivnilo i na službách. Eh, protože když tady máme eh, v rozpočtu 93% pro investice a jenom 7 na eh, provozní náklady, no tak to je přece úžasná relace. A když máme 1% HDP, když zároveň v nějaké zemi je, se využívá 20 HDP pro rozpočet eh, z titulu posledních výzev, před nimiž stojíme, se klade otázka, zda chceme prostě pokračovat v této metodě malého rozpočtu a nebo chceme-li dosáhnout alespoň malinkatého navýšení, abychom lépe mohli dostat očekávání občanů. Aider Gardia Paní Gardia Zabal Rubial. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v dnešní rozpravě jsme viděli, že zde máme různé postoje a různé priority. Tento parlament eh, teď musí v podstatě nějak strávit všechny tyto návrhy a vytvořit společný návrh z toho. Já myslím, že co nás spojuje více v těchto okamžicích, je, všich, že všichni chceme uh, vybudovat Evropu, která bude lépe připravená na krize a na konkurenci ve světě, ve kterém teď žijeme. A samozřejmě, i to říkal Jose Manuel Fernández, rozpočet, finanční rámec, 1% hrubého produktu, to nebude stačit, abychom řešili tyto výzvy. Já souhlasím s nizozemským kolegou, že musíme mít efektivní moderní rozpočet. Já myslím, že nikdo to tady nepopírá a efektivita a moderny, modernost eh, společné zemědělské politiky, fondu soudržnosti, investičních politik, které budou eh, placeny z tohoto rozpočtu. Samozřejmě to chceme všichni. Děkuji a nyní uzavřeme. Za prvé chci poděkovat eh, paní Michalsesku, která je místo předsedkyně Evropského parlamentu. Děkuji za vynikající, plodnou a efektivní přátelskou spolupráci a pokud chcete, paní místo předsedkyně, teď na konci to uzavřít, tak to budeme rádi. Děkuji, pane místo předsedo. Já chci poděkovat upřímně všem řečníkům i vám a všem účastníkům a především těm z vás, kteří přispěli takovým dynamickým způsobem do diskuze. A to mě potěšilo, že jste při, tady v takovém hojném počtu. Nezapomínejme na to však, že naším primárním cílem musí být zlepšit situaci evropských občanů, opět získat jejich důvěru v evropskou integraci E, no, a Evropu, která se bude opírat o udržitelný sociální základ, ale ten rozpočet musí tedy reagovat na očekávání občanů a podporovat soudržnost a blaho v zájmu větší evropské integrace. A tak, aby ty státy, které vstoupí do eura později, tak aby mohly zcela přirozeně konvergovat se zbytkem Evropy. Milí kolegové, milí přátelé, nyní jenom bych chtěla říci, že jste, mm, že na, ve stolech najdete takový suvenýr, dáreček od našeho předsednictví v tašce, tak doufám, že se vám to bude líbit. Part of, uh, our kind. To keramika ze naší země. Ano, tady to vidíme. Kolega. Vám ještě jednou děkuji a přeji vám příjemný den a uvidíme se v Bukurešti. Thank you. Thank you very much. With Děkuji. Tento potlesk skutečně na místě. Eh, takže Evropa, cesta vpřed, eh, tedy euro po 20 letech, cesta vpřed. Takže teď si uděláme pauzu na kávu. A my tu máme určité eh, je vhodnější, pokud budete používat ty dveře po mé levici.